Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dovolte mi vyslovit vděčnost za možnost zde s vámi dnes zasedat ve sněmovně Evropy. Jsem velmi rád, že jsme prodiskutovali témata, která jsou tak důležitá pro Evropany. Hovořili jsme o zdraví, zdravém životním stylu. To je velmi důležité Velmi důležitá součást toho všeho je bezpečnost potraven a Evropa musí zastávat čelní místo na celém světě v této věci. Zdraví, bezpečnost potraven a zdraví zvířat, to jsou ty největší výzvy, které určují další sled věcí. Jako historik mohu říci, že Evropská unie je nejlepším receptem světa jak chránit lidstvo před pálkami nenávistě a dalšími hroznými chorobami. Jako lékař mohu říci, že standardy zdravotnictví a bezpečnosti potravin jsou nejlepším příkladem toho, jak chránit zdraví každého jednotlivce. A jako politik mohu říci, že všechny barvy, modrá, červená, žlutá, zelená a další, se hodí a ladí se zdravotnictvím a zdravím. Další vážení členové parlamentu. Opravdu v tuto chvíli prožívám velmi uh, emoční moment. Od dětství jsem snil o tom, že se dostanu do této situace, do které jsem dnes, když jsem běhal po seberské tundře. Samozřejmě je to vtip. Ale pravda je, že jsem snil o lepším, eh, optimističtějším životě. A snažil jsem se o něj celý život. Vážení přátelé, pokud s tím budete souhlasit, odkáže svoje práce jako komisař lidem, jejich zdravému a spravedlivému životu. Mohu slíbit jednu věc, budu pracovat plně a svědomitě a s vámi společně. Myslím si, že dohromady to zvládneme. Řeknu ještě jednu důležitou věc. Tohle je naše Bible, naše smlouva. A zde je článek číslo 16, odstavec 9, kde se uvádí, že předsednictví rady budou zastávat zástupci členských států na základě spravedlivé rotace. A já jsem navrhoval v rámci Evropské úmluvy právě toto a dostalo se to sem. Spravedlivá rotace. To znamená rovné podmínky, rovné kroky v zájmu zdravější Evropy. Děkuji. Grazie commissario per eh, aver eh, risposto alle nostre. Děkuji, pane komisaři, děkuji za vaše odpovědi na naše dotazy. Také děkuji, že jste dodržel, dodrželi čas Někdy je to napjaté, protože u některých témat potřebujeme více času, abychom důkladně zodpověděli otázku. Pravidla jsou však taková, jaká jsou. Všichni jsme je přijali, musíme je dodržovat a při dnešním slyšení se to podařilo. Vy jste říkal sám a já souhlasím, že bude probíhat zasedání koordinátorů, kde se od 15 eh, do 16.30 bude vyhodnocovat slyšení, potom budeme hovořit s koordinátory a budeme provádět vyhodnocení toho, jak jste se dnes na dnešním slyšení vedl. Já všem děkuji a Omlouvám se, že jsem se eh, občas snažil až příliš eh, důsledně dodržovat čas. Eh, děkuji vám a nashledanou.